So. Right, good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, vítejte na zasedání dnešního výboru pro zahraniční věci. Už máme 15-minutové spoždění a dostáváme se k pořadu jednání, bod číslo jedna, to je přijetí pořadu jednání. Jen chci připomenout, že bod číslo 6, víceletý finanční rámec, bude projednáván ještě před bodem 5 na téma Syrie. Pokud nikdo nebude mít nic proti, tak takto obměněný pořad jednání můžeme přijmout. A nyní bod číslo 2, sdělení předsedy, nemám žádné. Pokud vy také nic nemáte, zdá se, že ne, tak se dostáváme k bodu číslo 3, schválení zápisu ze schůzy. Máme tu eh, zápis předešlé schůze 14. září, nikdo k tomu nic nemá. Dobře, a nyní se dostáváme k bodu číslo 4. To je informace o pracovní cestě našeho výboru na valné zhromáždění OSN 30 až 31. října a také o pracovní cestě výboru eh, našeho a podvýboru sede do Washingtonu a Norfolku. Tato cesta proběhla jako každoročně. Navštívili jsme Washington a Norfolk společně s výborem SEDE hlavním záměrem byla prevence konfliktu, zajištění míru, také tématika klimatických změn. Setkali jsme se s našimi partnery, hlavně tedy generálním tajemníkem Antoniem Guterešem, novým předsedou valného zhromáždění Miroslavem Lajčákem, podtajemníkem pro politické záležitosti, oddělení pro mírové operace setkání s Antoniem Guterešem, to bylo důležité. Nyní na úrovni OSN probíhají reformy a toto je důležité, zejména co se týče podpory e, multilateralismu a ochrany e, všeobecných pravidel a hodnot. Také e, jsme pozvali pana Lajčáka, na, aby se zúčastnil našeho příštího zasedání výboru někdy v prvním semestru 2018. Také eh, eh, v rámci návštěv Washingtonu, Norfolku, to byly užitečné návštěvy, tam se hovořilo o dohodě na úrovni EU na to nejrůznější témata jako hybridní hrozby, kyberbezpečnost a celou řadu dalších témat. V kongresu ve Washingtonu probíhaly diskuze na téma Iránu, um, dále um, záležitosti, dále proběhla setkání na úrovni Pentagonu, Národní bezpečnostní radou a na ministerstvu vnitra a také se projednávalo téma spolupráce, transatlantické spolupráce a bezpečnosti e, ve směru k západnímu Balkánu. A nyní bych rád předal slovo některému z účastníků naší mise, v první řadě pan Panzeri. Máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi souhlasím, alespoň co se týče té části týkající se návštěvy také podvýboru pro lidská práva, tak Tady mohu říci, že opravdu ta spolupráce je velice kvalitní. Prohloubili jsme celou řadu témat, eh, tematiku migrace, eh, základních lidských práv. Jak jste vy sám zdůraznil, mnoha z těch setkání eh, zejména dokázal posílit právě tu tématiku probíhající interní reorganizace OSN. To je velice důležité téma. Je důležité vylepšit fungování tohoto velkého orgánu protože e, tu máme vlastně politiky, díky kterým dokážeme překonat tu krizi důvěryhodnosti, která tu v dnešní době panuje. Proběhla velice důležitá setkání, jako setkání s úřadem e, generálního tajemníka e, pro lidská práva. Myslím si, že tady toto je oblast, o které bych se měl trochu více zmínit. Zaznamenali jsme, že z těch našich rozhovorů vyplynula nadcházející, následující myšlenka, že ty hlavní tři pilíře, o které se opírá OSN, tedy rozvoj, podpora šíření lidských práv, tak eh, ten důraz, který my jim dáváme, eh, a zejména jakou úroveň financování poskytujeme třetímu pilíři, tak tady jako odpověď jsme obdrželi cifru 3%, tak se zdá, že tu riziko mít tu jenom takový malý pilířek místo opravdového pilíře, že tato oblast nebude dostatečně financována ze strany OSN. A myslím si, že jak my, tak oni sami uznali, že je zapotřebí do této oblasti investovat mnohem více. No a dospěli jsme k dohodě, že je zapotřebí pokračovat pokračovat s takovým protokolem mezi naším podvýborem pro lidská práva a jejich eh, eh, sekretariátem pro lidská práva, abychom hovořili i o výhledech do budoucna. Myslím si, že takový každoroční protokol by mohl být eh, důležitým prvkem mohl by se proměnit v takový nástroj, který nám umožní rozvinout tu agendu na téma lidských práv na celosvětové úrovni. A tímto takto my přispějeme ze strany Evropské eh, unie. A jinak chci zdůraznit, že spolupráce mezi výbory a Fed a pod výborem DROA je velice kvalitní a rozhodně je to užitečné pro naši budoucí spolupráci. Děkuji. A nyní tu máme řečníky za jednotlivé politické skupiny, v první řadě Michal Galer. Ještě chviličku. První pohovoříme o New Yorku a poté o Washingtonu, takže omlouvám se. Kdo by se chtěl tedy vyjádřit v první řadě k New Yorku? Ano, jen velice stručně. Myslím si, že to bylo velice konstruktivní setkání. Uh, já jsem byl opravdu překvapen těmi diskuzemi s Jeffrey Feldmanem, podtajemník pro politické záležitosti, e, kdy, který vlastně zmínil veškerá ta témata, kterými se zabýváme i my tady na AFETu, od Ukrajiny přes Sýrii, Libii. Opravdu jsem byl překvapen, že e, jsem si dokázal uh, z jeho strany vyslechnout eh, třeba to, že ohledně Libie je i optimističtější než my. Ohledně Balkánu, Bosny a Hercegoviny, to je podle něj největším problémem v této oblasti a na tom se asi zhodneme je třeba ještě hodně zapracovat v oblasti Ukrajiny, zejména co se týče nedávného vývoje eh, s těmi ruskými návrhy, aby umožnili působení mírových misí, nicméně to ještě nebylo dořešeno. Ohledně Jemenu to je další téma, kterému se věnujeme také. Podle mého názoru bylo zajímavé, když řekl, že eh, jich má zájem eh, ukončit tu válku, my to tak nevnímáme, nicméně, jak se zdá, oni mají lepší zprávy, než my máme. A myslím si, že to tak v podstatě zhrnuje to, eh, celou tu naši diskuzi, tedy zejména tedy to setkání s generálním tajemníkem. A vy sám jste zdůraznil, že ta skuteč, zkušeno, skutečnost, že eh, tedy eh, jak vnímá i působení Evropské unie, že je tu problém s tou takzvanou fragmentací světa, což může i oslabit tu pozici eh, samotné Evropské unie. Děkuji. On New York also you... Děkuji. Jo Leinen. Děkuji, pane předsedo. Mohu navázat tam, kde skončil Eugen Freud. Já myslím, že na setkání v New Yorku bylo patrné, jak důležitá je Evropská unie pro OSN právě v době, kdy jsou tady nejistoty, pokud jde o novou administrativu v USA, možné škrty a procesy no, odchodu z různých organizací na to potřebuje pomoc a podporu a byl tam znát vděk za to, že Evropská unie je jedním z pilířů takové podpory. V jednání eh, zaznělo, že Čína je silnější i v rámci OSN, že se více organizuje, pokud jde o mírové mise a i pokud jde o finanční stránku, a to je samozřejmě vítané. OSN nepotřebuje pouze podporu, ale také reformy. A trochu mě rozhodilo jedno setkání na oběd s některými představiteli a to, že vlastně je tady určitá nedůvěra v rámci OSN všech proti všem, co zhora nahoru hm, co radolu a tak dále. Takže OSN se topí v nedůvěře a má interní problémy, eh, který chce generální tajemník překonat svými reformními návrhy, eh, kde mu můžeme samozřejmě pouze popřát, aby byl úspěšný. Hovořil o tom, že generální schromáždění eh, to musí podpořit, protože v rámci OSN jsou tam různé bloky, eh, které si nesměřitelně odporují, eh, dochází k různému vyjednávání a tak dále. A můžeme pouze doufat, že tento signál vyslechnou členské země, protože OSN takto pět až deset let eh, pokračovat nemůže, protože akce schopnost OSN při řešení konfliktu klesá a to i při řešení nových programů. Tady na mě zapůsobil ředitel eh, UNDP, pan Steiner, eh, což je dynamický muž, kterého znám ještě z agentury pro životní prostředí, pokud jde o programy v oblasti životního prostředí. On má jasné představy o tom, jak s málo prostředky eh, efektivně provozovat rozvojovou pomoc v Africe, ale i v jiných zemích a Jeden aspekt, který bychom měli zmínit, je, eh, že OSN samozřejmě na nemůže zvládnout vše, jednak je stále slabší a zároveň je potřeba, aby se do toho zapojovali regionální e, aktéři a to se týká oblasti Sahelu, subsaharské oblasti a tam se právě v té souvislosti změňuje právě Evropská unie a hovoří se o tom, že to půjde pouze s podporou Evropské unie. Rok 2018 je rokem Evropy. V rámci OSN máme pět zemí v Radě bezpečnosti. To tak zatím ještě nikdy nebyl. Máme přece předsedu generálního schromaždění, samozřejmě generálního tajemníka. A já si myslím, že v roce 2018 bychom se tomu měli i my pečlivě věnovat, měli bychom se zamyslet nad tím, co můžeme učinit, jak to můžeme podpořit, tak aby ten rok byl v rámci OSN úspěšný. Děkuji. Nějaké další připomínky k New Yorku? Pan Scholz, New York. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za stručné informace od mých kolegů. Já si myslím, že je důležité, abychom pečlivě sledovali, práci v OSN. Zatím jsme neměli, nebo tentokrát jsem neměl možnost, eh, neměli jsme možnost se účastnit této delegace, proto mám dvě doplňující otázky, které možná bude možné v průběhu diskuze eh, objasnit. Hovořili jste tady právě o nezbytnosti eh, reformy systému OSN. My všichni si uvědomujeme, že pokud nedojde k změně struktury těch, kdo hrají roli na, mezinárodním, na mezinárodní scéně, tak tady eh, bude budoucnost velmi smutná na mezinárodní úrovni. A proto můj dotaz, vím, že kolegové na tom pracují, jak eh, člen, v členských státech, v parlamentech, eh, v občanské společnosti Eh, zorganizujeme větší míru demokracie i našimi prostředky, tak, aby bylo zřejmé, že je potřeba zreformovat OSN, aby opravdu to nebylo tak jako dosud, tedy že se neustále diskutuje, ale nikam se to neposune. Další otázka, ta se týká uprchlíků, eh, problematika, kterou řeší EU. A eh, mě by zajímalo, jak to vnímají naši partneři v New Yorku tuto problematiku. Dobře, máte ještě nějaké připomínky k New Yorku? Eh, pokud ne, tak bych to zatím uzavřel, to kolo otázek. Nejprve k té reformě jak naší pozici. Je samozřejmě škoda, že Andrej Kovačev, náš zpravodaj, není mezi námi v tuto chvíli. Andrej Kovačev je naším zpravodajem a v poslední zprávě společně se stínovými zpravodaji uh, předložil konkrétní návrhy k reformě OSN. A druhý bod, migrační politika, ta samozřejmě sehrávala klíčovou úlohu v každém pohovoru e, i e, v diskuzi s panem e, Steinerem, o které tady kolega již hovořil. Chcete se ještě vy na něco zeptat na téma demokratizace OSN? Nebo chcete k tomu něco říci? Ano, OSN se velice zabývá sama sebou. A pokud jde o tu reformu, tak tam v rámci institucí OSN a zaměstnanců se to velmi intenzivně řeší. Je to taková interní reforma, o které hovoří pan Scholz. A e, možná, že je tady šance na novou dynamiku Mm, díky určitému vlivu zvenčí. Já jsem zjistil, že toto je opravdu mm, velké sousto zreformovat OSN, podle toho, co jsem slyšel, ale myslím si, že veřejnost, světová veřejnost, občanská společnost a samozřejmě občané, parlamenty, by měli věnovat OSN větší pozornost. Máme pouze jednu organizaci OSN a Mm, i když je to komplikované, tak samozřejmě nemůžeme si představovat, že bychom měli nějakou náhradu. Máme pouze tuto jedinou OSN a já si myslím, že my se tomu věnujeme. AFET, eh, Druhá a další výbory jsou tady velice aktivní a já si myslím, že by se to mělo ještě zintenzivnit. Pan Steiner také zmínil určité eh, jubileum 70 25 pětileté výročí OSN a tam samozřejmě přijde okamžik pro různá předsevzetí za čtyři roky a, a, a Gutierrez ten vlastně žije nebo nežije pouze ve světle toho, zda se podaří ty věci změnit nebo ne. Já jsem úvodem také říkal, že mm, předsedu 72. Eh, eh, schromáždění jsme pozvali eh, pana Lajčáka a my potom budeme mít příležitost diskutovat o těchto tématech. A Jo Leinen tady řekl důležitou věc. My teď budeme mít velkou příležitost, protože v tuto chvíli máme generálního tajemníka, předsedu generálního shromáždění a 10 z 15 členů Rady bezpečnosti. Pět z patnácti členů Rady bezpečnosti, takže to je mimořádná příležitost a my by, a pan Gutierrez nás označil za mm, nejdůležitějšího spojence pro reformy a jejich prosazení Eugen Freund. Pokud jde o problematiku uprchlíků, to tady také pan Scholz zmínil, my jsme o tom samozřejmě hovořili nepřetržitě, téměř na každém z našich setkání a já si myslím, že nejvýraznější to bylo při jednání se současným předsedou generálního schromáždění, který mimo jiné uvedl, že nás budou hodnotit eh, ve světle toho, zda se nám podaří tento problém eh, získat eh, pod kontrolu. Neřekl vyřešit, řekl dostat pod kontrolu. To je velký rozdíl. Ale i toto je určitý pokus vyrovnat se s problematikou, která se nás všech velmi silně dotýká. A také řekl, že selhání nepřipadá v úvahu. To je něco, co si nemůžeme dovolit. Nesmíme selhat. A já si myslím, že je, je, je zřejmé, že takto uvažujeme všichni. Dobře, teď se dostáváme k té části která, naší cesty, která se týká Washingtonu. Pan Gáler, děkuji při zpětném ohlédnutí bych chtěl říci, eh, že tím, že jsme nejvyššího šéfa nepotkali, tak to byla velmi potěšitelná, konstruktivní a informativní návštěva eh, v tom smyslu, že v drtivé většině témat jsme objevili vzájemnosti. Eh, pokud je o téma Iránu, tak jsme dali najevo oběma eh, eh, sněmovnám, ale také Pentagonu, Národní radě a tak dále, že očekáváme, že se i Spojené státy americké budou nadále držet atomové dohody nebo jaderné dohody uzavřené s Iránem a že ostatní otázky, které tím nejsou dotčené, ať už lidskoprávní problematika nebo vliv Iránu v regionu, anebo to, co páchají v Jemenu, že to vše musí být i nadále nahlíženo skutečně problematicky. Můj dojem byl takový, že republikáni také nebyli stoprocentně eh, proti eh, této dohodě. Sice to považuji za špatnou dohodu, ale já jsem si odnesl dojem, že mm, se prosadil argument, že je lepší mít tuto dohodu, než ji nemít a eh, moci je takto kontrolovat, prověřovat. Také jsem pozitivně vnímal to, že všude jsme slyšeli, že když Evropská unie něco podnikne v oblasti eh, obrany a bezpečnosti, tak nejenom, že nejsou proti, ale naopak budou to podporovat což po mém soudu je ve skrze pozitivní výsledek a ukazuje jasně, že se nacházíme na cestě, která může přispět i k posílení evropského pilíře NATO, budeme-li efektivněji spolupracovat. A také jsem nabil dojmu v otázce Severní Koreje, že Spojené státy americké samozřejmě považují diplomatické řešení za prioritu a že vysvětlují, že byť prezident používá eh, tvrdá, silná slova, tak, eh, tak činí proto, protože to má snad nejsilnější účinek eh, na severokorejského vládce než jakési zakódované diplomatické floskule. Ale na druhou stranu nám bylo řečeno i v Senátu, že jsou těmi posledními, kdo si přeje válku. Myslím, že to je skutečně konstruktivní Eh, postoj i ze strany ministerstva zahraničí, že skutečně upřednostňují jednoznačně diplomacii. Tak snad tolik k těm třem tématům, která byla nejdůležitější. Děkuji. Knut Fleckenstein má slovo. Pane předsedo, já nechci opakovat všechno, co již uvedl Michael Gáler. Mohu s tím jen souhlasit. My jsme se skutečně dotkli široké palety eh, témat, zejména na ministerstvu zahraničních věcí o eh, Perském zálivu, o Turecku, o eh, nešíření, o boji proti terorismu. Myslím, že to byla dobrá výměna. Ostatně to bylo také dobře připraveno našimi americkými přáteli, zejména na úrovni ministerstva zahraničí. Za druhé, k Iránu si musíme uvědomit, že Eh, postupujeme eh, velmi semknutě jako eh, Evropa. Od EKR ke GUE je sice velká vzdálenost i v této místnosti, ale promlouváme jedním hlasem, pokud jde o Irán a to, myslím, zapůsobilo naše americké přátele. Dali jsme tedy najevo, že nelze otevírat e, dohodu e, s Iránem. Pokud jde o republikány, tak tam e, jsem trochu v rozpacích, tam totiž existují tři odpovědi na tuto otázku. Za prvé, prezident si to nepřeje a proto není jasné, zda podpoříme nakonec tuto dohodu. Převážně, ale spíš tedy se kloní k naší cestě anebo, a to je také spíše iluze, prosakuje naděje, že jakými si dodatkovými protokoly a novým jednáním by mohlo dojít ke zlepšení stávající dohody, ale nikdo nespochybnil, že Irán úkoly uvedené v dohodě skutečně a přesvědčivě a stoprocentně naplňuje. A nyní eh, sám za sebe bych chtěl poděkovat vám i sekretariátu za dobrou přípravu práce. Zejména chci poděkovat tedy sekretariátu především, eh, protože oni odvedli velkou práci a vše velmi dobře fungovalo. A pak bych chtěl ještě opatrně nadnést jedno téma, které eh, které by se snad mohlo projednat v rozšířeném byru. Mnoho lidí cestuje do Spojených států amerických a to je dobře, protože potřebujeme mnoho kontaktů a zejména dobrých kontaktů, ale musíme nalézt způsob, jak eh, to navzájem lépe sladíme a skoordinujeme. Naše cesta byla dobrá, užitečná a byla by ještě lepší, kdyby bylo došlo k, těm, k té koordinaci s jednotlivci, kteří tam také cestovali. A proto bychom toto měli projednat ještě v rámci rozšířeného byra. Považuji to za nesmírně důležité. Děkuji. Děkuji, pane kolego Fleckensteine. My eh, tento bod, to znamená follow-up k washingtonské návštěvě, eh, probereme v rozšířeném byru. Jsou k tomu ještě další přihlášky do diskuse? Nikoli. Eh, tak bych chtěl informovat výbor, že včera jsem měl příležitost hovořit s vysokou představitelkou paní Mogheriniovou. Telefonoval jsem s ní a vylíčil jsem jí naše dojmy z Washingtonu. Ona sama tento týden navštívila navštěví, navštíví Washington a bude eh, jednat mimo jiné i s eh, Mikem Pencem o Iránu. Já jsem mi sdělil, že mm, po mém soudu byla reakce Američanů převážně pozitivní, projevili pochopení pro náš přístup a byli skutečně pozitivně překvapeni, že u nás panuje skutečně nadstranická jednota eh, v této otázce, eh, což není tak běžné. A také jsme dali najevo, že vidíme mnohé politické oblasti v Iránu stejně tak kriticky jako USA, ale dali jsme také najevo, že to spočí pokrývá eh, nebo spadá do rámce eh, JCPOA. A tedy eh, společného komplexního akčního plánu. Pokud nejsou k tomu další přihlášky, Eugen Freund já eh, nechci, aby vznikl dojem, že jsme snad nebyli spokojeni s cestou do Washingtonu, protože to nikdo eh, nezmínil. Proto mm, to ještě já eh, výslovně říkám, že jsme byli s přípravou, provedením i vlastně vedením té cesty velmi spokojeni a za to mnohokrát děkujeme. Já děkuji za laskavou chválu a my to budeme tlumočit dále eh, i eh, do sekretariátu. Pokud nejsou další body, tak se můžeme eh, nyní věnovat předsunutému bodu 6, to je nově bodu 5. Vážení kolegové, nyní proběhne debata o přípravě eh, postoje parlamentu k víceletému finančnímu rámci po roce 2020. To je velmi důležité, protože náš výbor tady nastíní své priority financování vnější politiky, také eh, pokud je o rozšíření a sousedství. A rád bych nyní udělil slovo našemu zpravodaji, panu Pancerimu. Děkuji, pane předsedo. Tímto stanoviskem Výbor pro zahraniční věci by eh, měl eh, dát určité indikace rozpočtovému výboru pro eh, budoucí víceletý finanční rámec po roce 2020. Jakkoliv je složité v této nejisté době si představovat výzvy, jimž bude Evropská unie po roce 2020 čelit, Chtěl bych vyjádřit přání, že Evropská unie po roce 2020 eh, skutečně uchopí tu myšlenku, která vzešla z římského prohlášení, totiž, že budeme vystupovat přiměřeně k úkolům, velkým či malým. Já jsem se proto zaměřil na tři oblasti. Za prvé je důležité významně navýšit prostředky ve vztahu k zahraničně politickým opatřením, protože vnější politika EU je důležitým úkolem a zejména je nutno více investovat do rozvojové pomoci, do podpory lidských práv a právního státu nutno přijímat opatření proti eh, ohrožení bezpečnosti, proti ozbrojeným konfliktům, proti eh, eh, klimatickým změnám, přírodním či živelním pohromám a migrační krizi a s tím spojeným výzvám. Za druhé je důležité hm, projevit více flexibility, aby bylo možné flexibilovat, pardon, mobilizovat další zdroje a reagovat to tak na nepředvídatelné nečekatelné nebo nepředvídané výzvy. A závěrem, pokud jde o svěřenecké fondy, například Svěřenecký fond pro Afriku, anebo pokud jde o dohodu EU-Turecko, mám eh, za to, že tyto fond, Mm, fondy nesmějí být financovány výměnou za e, e, redukci nebo snížení jiných e, programů anebo úkolů. Z důvodu prostoru nebylo možno rozpracovat další témata, ale chtěl bych stanovisko ještě rozšířit a prosím o to i další kolegy. Mají na to čas až do 20. listopadu. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji, pane Panzeri. A nyní se vyjádří stínový zpravodajové. Christian Freda mi dnes zatelefonoval a oznámil mi, že bych měl přečíst jeho prohlášení, což s velkým potěšením učiním. Takže posílá nám následující sdělení. V první řadě bych se chtěl omluvit, že se nemohou zúčastnit toho prvního projednávání tématu víceletého finančního rámec. Je to velice důležitého tématu. Je důležité, aby náš hlas byl vyslyšen v přípravě budoucího jednání je důležité si uvědomit, že v posledních letech byla finanční oblast zahraničních záležitostí závažně postižena. Je důležité mít tedy globálně prostředky pro nadcházející období, aby stávající mechanismy fungovaly, ale jak si tu není dostatečná flexibilita. To jsou teda hlavní eh, sdělení, která prostřednictvím tohoto stanoviska bychom měli zaslat a těší mě, že pan zpravodaj Pancery má stejný názor. Nedávno jsme přijali usnesení o závažných krizi v našem okolí eh, a je důležité mít eh, vybavenost prostřednictvím finančních prostředků. Je důležité zajistit vysoce kvalitní přidanou hodnotu na evropské úrovni spíš než na národní úrovni. Budeme úspěšní úspěšní, pokud zajištíme bezpečnost našich občanů a budeme šířit mír, pokud budeme spolupracovat. Je třeba tedy se soustředit v rámci rozpočtu na ty politiky Unie, kde bude opravdová přidaná hodnota. Myslím, že zatím si musíme stát a opravdu posílit okruh čtyři. Je třeba nastolit správnou rovnováhu mezi financováním a flexibilitou, nastolit rovnováhu, umět předvídat i, že může dojít k neočekávaným událostem v nadcházejícím období. Teď eh, tu máme samozřejmě významné události, zejména s, ob, eh, s eh, zapříčiněné migrační vlnou a je důležité, abychom měli prostředky pro řešení těchto situací. Je důležité také posílit jednotnost evropského rozpočtu a pozměvací návrhy, které předložím, se soustředí na posílení těch hlavních sdělení a doufám, že tedy budeme kvalitně spolupracovat s naším zpravodajem a že z našeho výboru vzajde opravdu silné a přesvědčující sdělení. Takže to byla zpráva Kristiana Predy a nyní paní Lezing za GUE NGL. Eh, já vielen Dank. Děkuji, budu stručná. Jak víte, máme tady mnoho různých pochybností, pokud nebo nesouladu názoru, pokud jde o zahraniční politiku a různé aspekty a, a vidíme tady hlavně tu civilní oblast, eh, pomoc chudým, a tak dále. Tady bychom chtěli se zaměřit na diplomaci a vyrovnávání. A vidíme tady určité obavy, že pokud je o ty nové eh, programy podpora eh, výzbro, vyzbrojování, eh, to vnímáme jako, že se Evropská unie odklání od mírové politiky. Vy tady uh, uvádíte nejrůznější oblasti, jako lidská práva, rozvojová pomoc, klimatické změny, to se týká civilních záležitostí, ale to, co tady píšete, pokud jde o politiku sousedství Evropské unie, tak tady používáte slovo renewed, tedy obnovená, ale to neodráží to, co my vnímáme jako nové směřování. Tedy Tady jde o to, do jaké míry nebo jak daleko by měla zacházet nová úvaha o těchto politikách, protože eh, zraňování lidských práv, a nedostatečný rozvoj a tak dále. To vše je důsledek sousedské politiky, zahraniční politiky Evropské unie. Pokud jde o, ten, eh, o těch výdajích na zbro, výdaje na zbrojení, které byly určeny No tak tady se samozřejmě to sousedství nestabilizuje, povede to k další militarizaci. Navzdory mnoha eh, bodů, se kterými nesouhlasíme, můžeme podpořit bod číslo čtyři stanoviska, eh, i když pokud jde o svěřenecké fondy, tak celkově mnohé vnímáme kriticky a no, obecně to spíše odmítáme. Přesto se připojujeme k požadavku po větší parlamentní a kontrole svěřeneckých fondů. Děkuji. Děkuji, paní Lézing. A teď se dostáváme ke skupině EFDD. Pan Castaldo. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat kolegovi Pancerimu za výtečnou práci, kterou uskutečnil v přípravě tohoto návrhu stanoviska. Podle mě je velice důležité, abychom opravdu vyžadovali holistický přístup, co se týče tedy příštího víceletého finančního rámce. Ono je to také zásadní pro to, abychom mohli mobilizovat zdroje v nouzových situacích. Nicméně tento záměr by také neměl ohrozit nějaké dlouhodobé provádění konkrétních politik. My podporujeme eh, navýšení financování eh, kategorie 4, aby Evropa mohla čelit eh, těm globálním výzvám, které vyvstávají, zejména podporu, rozvoji, obraně lidských práv a podobně. A co se týče kontroly Evropského parlamentu nad svěřeneckými fondy a konkrétně fondu pro uprchlíky v Turecku, Tady jsme se vždy vyjadřovali proti takovému druhu dohod, nicméně nezávisle na tom je opravdu zásadní, aby parlament měl možnost kontrolovat tyto fondy. Víme, že je zřejmé, že v těchto zemích kterým si prostřednictvím fondu přejeme pomoci, panuje velká nestabilita, takže záměrem tady je zejména bojovat proti této nestabilitě, ale například v konkrétním případě Turecka tady e, jsme takový e, zmatení, co se týče toho vývoje v zemi a směřování samotné země, takže je důležité aby e, to byla opravdová změna v příštím rámci a země jako třeba Černá hora, tady tyto země, tato země dělá opravdu velké pokroky, takže bychom měli změnit i ten přístup eh, mechanismu more for more, less for less, ale jinak eh, si myslím, že tedy toto stanovisko si vyslouží náš konsenzus. A za EPP eh, to bude Edvard Kukan, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jen stručně. Já vítám návrh stanoviska pana Panceriho, je to velice kvalitní dokument a opravdu kvalitní základ pro eh, naši práci. Chci říci, že je důležité, abychom stanovili naše priority pro víceletý příští finanční rámec, a to již od samotného začátku Vítám ten apel na navýšení prostředků a větší flexibilitu pro mechanismy, zejména pro ty externí finanční nástroje v rámci VFR. Je zřejmé, že ty výzvy, kterým čelíme a tu ambici, kterou máme, tak proto budeme muset nalézt a bojovat pro to navýšené eh, finanční navýšení finančních prostředků. Bude se to také vyžadovat větší míru dohledu a monitoringu ze strany Evropského parlamentu. Myslím, že bychom tu neměli jenom nějak přeškatulkovat nebo přeoznačit stávající prostředky pod nějakými politickými záměry. Spíše bychom měli zanalizovat efektivitu těch stávajících eh, nástrojů a jejich vhodnost pro plnění příslušných politických cílů. Nyní eh, před námi stojí velké výzvy na, i na globální úrovni, ale zejména pak v našem blízkém sousedství či v přístupových zemích. Takže eh, je třeba jasně eh, říci, že naše záměry politické musí jít ruku v ruce s finančními prostředky. A to zejména v těch politicky citlivých oblastech, jak jsem právě zmínil, tedy v oblastech našeho blízkého sousedství a v přístupových zemích. Děkuji a na závěr James Carmon. Děkuji, pane předsedo. Asi nebudete přes překvapeni, že co se týče zahraniční politiky, ta eh, se nenachází v nejlehčí situaci, co se rozpočtu týče. Už to tu zaznělo, například v mé zemi, kde se bojuje eh, a bojovalo proto, aby tedy eh, země vystoupila z Evropské unie. Nyní možná to bude takové druhé kolo a třeba se bude chtít země přiblížit nakonec unii. Uvidíme ale, jak se bude situace vyvíjet, protože cesta je tu směrem k takové federální Evropě. A Mm, myslím si, že i Velká Británie, tedy třetí největší přispěvovatel, by měl od roku 2020 tedy vystoupit z Evropské unie, takže to bude určitá díra v evropském rozpočtu. A já to tady vidím jenom taková krátkodobá řešení. Spíš bych vám tady navrhoval, abyste již začali spořit, abyste měli prostředky protože jinak se nebude řádně vynakládat z prostředky daňových poplatníků. A ano, vy si přejete být ambiciozní a stát eh, na takové vůdčí pozici i na celosvětové úrovni. Děkuji, James Carver. Máme tu ještě jednoho řečníka, pan Schaffhauser, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo několik připomínek. Chtěl bych zdůraznit účinnost, pokud jde o podporu rozvoje. Konstatuji, že v této oblasti, pokud jde o několik zemí, tak Evropská unie na naplňuje některou, některé role, které jiné země nenaplňují nebo už je nemohou naplňovat, takže to vše, eh, co kráčí tímto směrem, zejména pokud jde o dlouhodobé investiční fondy, vše, eh, co eh, pomůže podporu rozvoje, tak aby se rozvíjely aktivity v Africe. To vše kráčí podle mě správným směrem, ale vše, co se týká nástrojů pro rozšíření ve chvíli, kdy ani my přesně nevíme, jak na tom sami jsme v Evropě, tak to celé to je jaksi uh, ukvapené a já si myslím, že my bychom eh, se měli zabývat účinností všech našich eh, operací, zejména pokud jde o oblast politiky rozšíření. Jednak tedy tady máme efektivitu, pokud jde o rozvoj, to je jedna část, to, jak Evropská unie může doplňovat eh, země a jak eh, je mohou, jak je mohou země podporovat a eh, na druhé straně potom to rozšiřování. Já mám pocit, že to je jaksi mimo mísu, mimo realitu. Tady se to míjí s tím, co se tady děje je to určité, určitý utěk vpřed a to nějak nenapomáhá efektivitě našich politik. Thank you. Děkuji vám. Ještě někdo má nějakou připomínku? Není tomu tak. A nyní tedy časový harmonogram lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 23. listopadu do 11. hodiny, hlasování ve výboru 22. nebo 23. ledna a hlasování v hlavním výboru 22. února. Pane Panzery, přejete si ještě něco říct? Já se omlouvám, přehlédl jsem vás. Jen takovou stručnou připomínku, pane předsedo. Chci stručně poděkovat všem, kteří se vyjádřili v rámci e, rozpravy. Myslím, že jsme nalezli takovou dobrou metodiku pro spolupráci. Pan předseda již e, řekl, jak je časový harmonogram. K tomu, co řekla kolegyně Lezing, chtěl bych říct si následující. Občas ta slova v italštině mají dvojí smysl, když eh, hovoříme o výrazu obnovitelné nebo obnovení renewable to někdy může znamenat na to, že se tu znovu naléhá na opakování eh, toho samého, a nebo na něco, co se musí opravdu obnovit, co se musí změnit. V takovém smyslu jsem se chtěl vyjádřit, ale pokud tedy budou problémy s tímto konkrétním slovem, tak bychom samozřejmě mohli nalézt eh, jiné řešení. Děkuji. Ještě někdo má nějaké připomínky? Není tomu tak, takže tímto se nyní můžeme začít věnovat dalšímu tématu, původnímu bodu 5, konkrétně nyní je to bod 6 a přizvu našeho pozvaného hosta k předsednickému stolu. Nyní se tady dostáváme k bodu číslo 5. Velice mne těší, že tu dnes mohu na našem výboru pro zahraniční záležitosti přivítat pana Andrewa Tablera z Washingtonského institutu, Pan Tabler, eh, vy jste odborníkem na Blízký východ a pracujete na téma Sýrie již dlouhé roky. Já jsem minulý eh, týden vedl eh, delegaci parlamentu do sídla OSN ve Washingtonu, kde jsme se věnovali také diskuzím na téma Sýrie. Setkali jsme se konkrétně s generálním tajemníkem panem Guterešem a jak je vám asi jisté, tento náš výbor velice zblízka sleduje vývoj v Sýrii. 22. října e, skončila okupace e, islámského státu ve městě Raky čímž eh, vlastně eh, se jaksi ulevilo z té velké hrozby, kterou představuje islamský stát. Osvobození města Raka bylo významným krokem a je to důležité také, co se týče boje proti terorismu, eh, rozvoj je velkých projektů a boje taky proti radikalizaci a vylepšení hraniční bezpečnosti. Nicméně, je důležité připomenout, že místní tamní populace potřebuje opravdu humanitární podporu. V bruselská konference nazvaná Podpora budoucnosti Syrie a regionu vedla k tomu, že se dalo dohromady více jak 9 miliard eur jako reakce na syrskou krizi. Nyní tedy je třeba opravdu pomoci nejvíce té zranitelné populaci v dané oblasti. E, samozřejmě, že kromě tohoto vítězství si přejeme trvalý mír e, Sýrii. Přejeme si, aby ho bylo dosaženo právě prostřednictvím jednání zprostředkováních OSN v Ženevě. Pane Tablere, my bychom si z vaší strany tedy přáli vyslechnout, jak vy nahlížíte na tuto politickou situaci. Děkuji za tato milá slova úvodem, pane předsedo, a děkuji eh, poslancům vašeho výboru za to, že mi věnují tento čas. A děkuji také misi USA v EU za podporu pro mou dnešní cestu a já si myslím, že toto téma je velmi um, aktuální téma, kde USA a EU mají uh, celou řadu uh, společných témat a společný zájem. Dnes budeme zejména hovořit o, Sýrii, o Sýrii, ale jistě uh, máte na mysli i další aspekty, které souvisí se Sýrií, vývoj na Blízkém vývodě, vývo, východě a tak dále. V posledních letech tady jsou určité, nebo poslední eh, době jsou tady novinky, poměrně pozitivní, že boj proti ISIS je rychlejší, než se doufalo, eh, ale eh, skutečná porážka organizace ISIS je nepravděpodobná, protože hlavní faktory v Sýrii, v Iráku a tak dále zůstávají nevyřešené a to vás asi nepřekvapí. Není to eh, v podstatě nedostatek demokracie, ale inkluzivnosti, nedostatek právního státu, eh, zodpovědnosti a v Sýrii i v Iráku velké demografické eh, vlny, eh, které se tady objevují a to i navzdory válce. Potom růst sektářství sunnického zejména, protože tady roste vliv eh, tohoto hnutí prostřednictvím irácké vlády, ale také podpory Asada v Sýrii. A špatnou zprávou je, že samozřejmě ISIS ztrácí eh, teritorium, ale to, to vákuum eh, naplňují irácké milice a další milice, které podporují Asada eh, v boji proti ISIS a poradce Rady bezpečnosti tady před 15 dny, před dvěmi týdny odhadl, že asi 80 těch jednotek teď bojuje v východní eh, Sýrii proti ISIS. A ehm, je tady samozřejmě to vidět i na mapě, ale ve skutečnosti eh, toto je ehm, financováno iráckými eh, gardami revolučními gardami. A tady samozřejmě je otázka toho, jaké jsou tady vlivy, z čeho to vyplývá Eh, je tady eh, nedostatek eh, vlády Asadovy, tedy moci Asada a a tady syrská arabská armáda to podporuje Irák a to podporuje ruské letectvo, což umožnilo, aby tyto skupiny zabraly větší území. Tady eh, samozřejmě tyto věci pozorujeme prostřednictvím sociálních médií i jinak, ale samozřejmě můžete vnímat reakce eh, lidí ve východní eh, Sýrii, kde je snaha vysvětlit si tyto konstelace. A zatímco populace ve východní Sýrii vlastně tady prchá, tak někdy vlastně vyjde vstříc Asadovi a někde je pocit, že zkrátka jsou tady různé skupiny, eh, které si vzájemně nevyhovují a, a je tady ten proarabský Asadův eh, eh, režim. Někdy se objevovaly naděje, že bude snaha více pracovat ve východní Sýrii, ale vlastně to podporuje ISIS. Takže ta válka v Sýrii ta ovšem není pouze proti ISIS, zejména Ehm, válka v severozápadní eh, Sýrii, pokud jde o Idlib, tak tam to zkrátka pokračuje. A před eh, nedávnou dobou, a tady jste jistě o tom hovořili s vašimi diplomatickými zástupci, eh, tady v těch příštích měsících lze očekávat, že se to bude šířit a objeví se vojenská ofenziva na jaře, budou tady opoziční síly eh, v Idlibu, zejména eh, v Hizli Abkešrem. Ta pak je tady také určitá eh, deeskalace v v jeho západní Sýrii a jsou tady určité otázníky, pokud jde o trvalost toho, co se tady děje, zejména se to týká intervence Izraele, eh, který se více vměšuje do konfliktu. Já si myslím, že vy to sledujete. Asi jste si všimli, že eh, od léta eh, tady začínají sílit určité vlivy a a jsou tady určité obavy, jak syrská válka, alespoň v té části, která se blíží uh, jejich hranice, se vlastně uh, tady, jak, jakým způsobem se do toho Irák měšuje. Ale deaskalace e, eh, pokračuje, to hnutí je silnější a to je dobrá novinka. Pokud jde o humanitární situaci, tak celkově zůstává e, poměrně eh, špatná. Je tady asi půl milionu mrtvých, 250 osob je pohřebo, pohřešovaných a Eh, je to tedy obrovská humanitární eh, katastrofa 4,8 registrovaných uprchlíků v sousedních zemích, 1 milion uprchlíků zde v Evropě a 6,6 milionů eh, je ve vyhnancích v Sýrii, v různých mezi těmi teritorii a zejména tady ve východní Ázii, pardon, Sýrii. Pokusy vyřešit syrskou krizi zůstávají vlastně jaksi v kleštích dvou politických procesů. Jednak tady máme ženevský proces a ženevské jednání s cílem eh, dosáhnout ústavních změn, eh, voleb a posunu směrem od Asada. Já to asi nemusím příliš vysvětlovat eh, vám všem, jakým způsobem se to tam vyvíjí. A pak je tam ještě paralelní proces a to jsou aštanské hovory, kde vlastně se to dotýká Ruska, Iránu a Turecka někdy tady je to v souladu s ženou, někdy ne. A tyto dva procesy pokračují a je tady snaha eh, přivést různé strany k jednacímu stolu a vypracovat eh, nějaké přijatelné řešení války. Eh, ovšem ta cesta vpřed, pokud jde o diplomatické a vojenské aspekty, je samozřejmě velmi dlouhá a my se musíme zamyslet nad tím, kam by to mohlo vést a jak, jaké je místo Eh, třeba Evropy v této situaci. Já si dovolím určitou analogii. Určitým způsobem, eh, když se podíváme na naše minulé zkušenosti, tak je to taková epizoda eh, nebo jako scéna z filmu Návrat do budoucnosti. A já tady hovořím zejména o Iráku v 90. letech, kde byl režim Saddama Husseina v Bagdádu, potom ta kurdská oblast v severní části Iráku a poté eh, šítská oblast na jihu, eh, kde eh, to vlastně byla většinová část obyvatelstva v celé země. A to by nám mohlo možná pomoci představit si, jak fragmentovaná by mohla Sýrie být, jak by to mohlo vypadat. Ale jsou tady určité rozdíly. V případě Sýrie Asadův režim je mnohem, mnohem vojenským slabší, než byl režim Sadáma Husejna, zejména mm, tady ke konci. A potom druhý rozdíl je e, iránský vliv uvnitř Sýrie, který roste. Tak to v Sadámově režimu nebylo. Eh, když byl v roce 2003 eh, eh, zvrácen. Pokud je o politiku, tak můžu hovořit pouze z perspektivy USA, i když samozřejmě mě zajímají velmi vaše názory. Jak víte, USA si přejí celistvou Sýrii, unifikovanou Sýrii bez Asada a sektářství. Hm? to bylo zdůrazněno také v Ženevě. A cílem by mělo být mít udržitelné řešení syrské války, ovšem politicky, pokud jde o e, všechny politické vazby sousedních zemí a tak dále, tak aby se tady přestaly e, ty vzájemné boje. A potřebujeme Sýrii, která bude bezpečná, a nesmí být pravidelně používány chemické zbraně, aby se údajně udržoval mír. Potřebujeme a tedy takovou Sýrii, do které se uprchlíci vrátí. A já samozřejmě asi vám nemusím vysvětlovat, proč je to důležité. A s ohledem na to, v tuto chvíli udržet izolaci Asadova režimu musí být klíčovou, klíčovým aspektem e, západní politiky opravdu potřebujeme spojit sankce USA a Evropy, pokud jde o Asada a jeho používání chemických zbraní. A tedy celkově musí být prosazen zákaz používání chemických zbraní, zejména pokud jde o ten incident na počátku tohoto roku, kde vlastně to vyvolalo útok USA poté. A USA se tady snaží o nezvratitelný převrat v Sýrii a tady je potřeba se zaměřit společně na stabilizaci v oblastech, kde západní země mají své agentury, v těch oblastech, kde jsou aktivní, buď je, že je tam koalice, která eh, potírá eh, ISIS, nebo v sousedních oblastech, kde jsou nevládní organizace nebo další eh, nevládní organizace, kde působily a kde západní organizace mají a měly by hrát důležitou úlohu. Pokud jde o eh, rekonstrukci, nebo tedy, pardon, obnovu, tak eh, samozřejmě tady jsou různé agentury západní a ehm, jakým způsobem to vše půjde spojit, to je otázka. Pokud jde o Asadův režim a jeho podpůrce, tak eh, je tady nedostatek zdrojů pro obnovu v Sýrii a je tady ale možná příležitost, ale je to pouze možnost, eh, získat mezinárodní fondy pro obnovu a nové budování infrastruktur v rámci usnesení 2244 eh, OSN. Ale eh, Tady je, jde o to, aby se ten politický proces eh, rozběhl a potom uvidíme, co z něj vyplyne a jakým způsobem bychom ho mohli posílit. Ale chtěl bych vás všechny vyzvat k tomu, abyste pokládali otázky, abyste řešili ty věci se svými vládami a abyste na to eh, tlačili eh, tím směrem, tedy co si přejeme v Sýrii, co by pro nás bylo přijatelné, co ne a jaká by byla ta nejlepší cesta do budoucnosti, nejen pro nás, ale samozřejmě také pro syrský lid. Děkuji. Thank you, Andrew Tabler. Děkuji, Andrew Tabler za tento 12-minutový briefing o současné situaci v Sýrii. Již několik kolegů se přihlásilo z komentáři a eh, otázky. Prvním je pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte sluchátka. Angličtina je číslo dvě. Pane Tablere, děkuji vám za vynikající rozklad, ale nezmínil jste se o jedné věci a já bych rád věděl, jaký na to váš náhled. Pan předseda se zmínil o tom, že byla dobyta raka. Já jsem byl nedávno v Rodžavě, projel jsem vlastně celou severní Syrii a Vím, jak statečně eh, kurdské milice bojovaly například při znovu dobití Kobany. A moje otázka zní, jaký je podíl kurdských milicí na tomto úspěchu dobití Raky a jak vůbec oceňujete v této situaci, složité situaci, eh, vojenskou a politickou situaci Kurdů v severní Sýrii? Děkuji za odpověď. Thank you. What you... Děkuji. Uh, vielen Dank. Děkuji. Takže vyslechneme si několik otázek a pak uh, odpověď. Pan eh, Bostináru. Děkuji, pane předsedo. Mám hned několik otázek a myslím, že jich ale nebude více než dvě. První. Jak proveditelný je mírový proces? Jak lze usmířit to, co se jeví být neusmířitelné, vzhledem k tomu, že eh, v konfliktu je několik různých stran s různými sponzory, různými eh, závazky. Eh, a za druhé, jakou roli sehraje Rusko v Sýrii, uvědomí, že e, jejich přítomnost v terénu e, e, se netýká jenom Sýrie, ale také celého Blízkého východu a účast Ruska může mít širší regionální důsledky než jenom syrské nebo v mezích Sýrie a jak hodlá Evropa a USA zabránit dalšímu selhání v Sýrii, protože eh, my jsme buď nepřítomní jako Evropané, anebo sdílíme vášnivá prohlášení o zhoršující se situaci, ale ani v minulosti jsme toho mnoho neudělali k zabránění situaci. Děkuji panu Bostináru a nyní pan Bas Belder za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu Tablerovi a pan Belder bohužel nemluví do mikrofonu. Děkuji ještě jednou. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Tablere. Přicházíte z instituce, kterou eh, sledujeme již eh, léta a je vždy zajímavé eh, slyšet vaše informace a zprávy. Já bych chtěl ehm, se dotknout Turecka, roli tureckých informací v Idlibu a zejména se chci zeptat, jak to vypadá s al -Qaidou. Já jsem slyšel, že Turecko a hnutí al nějakým způsobem spolupracují. Jak to vidíte? je to eh, podivné. Turecko je přítomno spolu s hnutím Al-Qaida, eh, dochází ke střetu nebo eh, je zatím určitý manévr Kremlu, aby se Turecko dále topilo v této syrské bažině, anebo jak se to má chápat. A pak jsem se také doslechl, že syrský režim na kurdské straně by mohl přistoupit ke kompromisu s tím, že Damaskus nebo Damašek poskytne Kurdům určitý druh autonomie. A v Kirkuku by pak mohlo vystupovat Rusko jako spojenec. OSN odhaduje, že bude stát asi 150 miliard, aby se Syrie při, opět postavila na nohy. Několik západních diplomatů se táží, jak se to má zaplatit, ale v takovém případě je nutno také vyvíjet určitý vliv, aby se pak jednotlivé strany na to mohly podílat podílet a e, jak to vyhlíží s roli Iránu a e, Ruska. Já jsem poměrně skeptický, pokud jde o Sýrii, zejména pokud jde o roli Západu. Děkuji vám a nyní za zelené má slovo paní Lochbiller. Eh, děkuji, pane Tablere, za mm, eh, vaši zprávu. Vy jste hovořil o eh, použití chemických zbraní, ale probíhá tam i tolik jiných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Co je váš eh, návrh, jak s tím naložit, eh, s těmito eh, zločiny páchanými islamisty, ale také Asadovým režimem? V Německu, myslím, máme dva druhy pachatelů, kteří by mohli být pohnání ke spravedlnosti v rámci univerzální jurisdikce, ale Rada bezpečnosti zatím není ochotna tyto případy předávat Mezinárodnímu eh, trestnímu tribunálu. Takže eh, jak si myslíte, v budoucnu naloží Západ s těmito válečnými zločiny a zločinci? Děkuji. Nyní pan Castaldo a pak pan Schaffhauser. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji rovněž eh, našemu významnému hostu. Já mám hned několik otázek. Pane Tejblere, já jsem si přečetl váš článek ze září 2017 na blogu 8gate a zmiňujete tam eh, jak eh, jednotky syrské vlády eh, překročily řeku Eufrat a že to má hluboké dopady na Irán, ale také jiné strany. A také jste hovořil o tom, že Moskva má na mysli e, e, něco jiného, riskuje konfrontaci s Asadem. A vzhledem k tomu, že dnes e, ale eh, Asad obsadil už 70 území s pomocí Ruska a porazili nejenom ISIS, ale také eh, eh, džihadistické milice podporované Riadem. Co očekáváte od Spojených států z hlediska strategie a diplomacie a jak by měly vypadat další kroky podle vás? Druhá otázka se týká překvapivé rezignace libanonského premiéra Haririho a také mm, nástup prince Salmana eh, k moci v Saudské Arábii. Eh, máte mm, dojem, že by to mohlo mít dopad na situaci v Sýrii a na určitou podporu eh, ze strany US a SDF? Děkuji, pane Castaldo. Pane Schaffhauser, máte slovo. Děkuji. Několik různých úvah. A já tady čekám na vaši odpověď. První úvaha princip suverenity a OSN. Vměšování, pokud to není pod křídly OSN, destabilizuje a oslabuje Západ, tedy nás. Tady mám na mysli zákrok v Iráku, Líbii i Sýrii. Protože Eh, pokud eh, někde zasáhneme s ohledem na různé principy, třeba i pokud jde o lidská práva, tak to někdy pouze skrývá eh, nějaký mocenský záměr. A my potom můžeme obtížně druhé kritizovat za to, že se chovají stejně. Má země například, eh, tady má ten příklad Al Nostra, my jsme je podporovali a dnes víme, eh, že to byla teroristická skupina a některé eh, svědectví USA říkají to stejné. Tedy, že někde tady USA podporovali islamisty a zatím byla ta myšlenka destabilizovat Asada prostřednictvím ISIS. Ale nebo prostřednictvím islamistů. Ale tady jde o to, zda účel světí před prostředky a potom, můžeme my si potom dovolit vůbec kritizovat Irán nebo Turecko? Eh, kde jde o zemi, které taky využívají tady různé skupiny v zájmu svých eh, tedy regionálních zájmů. Nebo můžeme vůbec kritizovat Rusko, když se sami tak chováme? My tady opravdu musíme mít dodržování mezinárodního práva, pokud chceme mírové řešení. To je první připomínka. Druhá připomínka. Vy tady nemůžete hovořit o demokratické politice, politice lidských práv, pokud ignorujete suverenitu národů. Pokud má být Asad svrhnut, tak je to interní syrský problém. To není problém náš. To nemáme řešit my. A proto nechme eh, to proběhnout. Představme si takový svět, kdy v budoucnosti Čína nebo Indie a různé mocnosti eh, budou chtít nějakou část světa využít pro své zájmy, eh, ve svůj prospěch. Kam by jsme se dostali? Co by to bylo za svět? Takže to prosím zohledňujme i pokud jde o Sýrii. Jaké tady vidíte mírové řešení? A závěrem, a tady budu hovořit osobně, ne, jen sám za sebe, eh, ne za svou skupinu. Eh, Kurdové jsou poměrně sympatičtí, protože je to lid, který bojoval proti eh, islamistickým teroristům a tady vlastně eh, možná je někdo se eh, externě podporuje, ale eh, dělají to ze svých interních pohnutek. Je to zkrátka národ, který tady existuje. A mě by zajímalo, jak to je s podporou Kurdů. Podporujete, nepodporujete? Děkuji. Děkuji, pane Schaffhauser. Další připomínky nejsou. Takže to byla široká paleta politických eh, názorů výboru zahraničních věcí a nyní je na vás, abyste odpověděl na co nejvíce otázok a, otázek a komentářů. Děkuji vám mnohokrát za eh, všechny tyto dotazy. Pokusím se eh, je co nejlépe zodpovědět na základě mých nejlepších možností. Pokud jde o roli Kurdu v případu Raky, ano, sehrali eh, vitální eh, roli eh, ve vyhnání islámského státu. To je nepopiratelné. Samozřejmě síla, která Raka obsadila, byla SDF, Syrská demokratická armáda, ale v rámci toho máme JPG, e tedy Kurdy, Kurdy a další. A společně překvapivě byli schopni spolupracovat mnohem lépe, než jsme si původně mysleli. A to je eh, dobrá zpráva. Díky této spolupráci, eh, díky těm eh, kmenům ve východní Syrii, došlo k tomu, že ty dvě síly se spojily a dokázali porazit islámský stát a volí mezi syrskou demokratickou armádou a tím, co zbylo z, Asad, z jednotek Asadova režimu, tedy to je jakási mozaika sil a to je dobrá zpráva. Problematika samozřejmě nadále bude zachovat tuto politickou disciplínu a tento deštník ochrany, protože jakmile společný nepřítel ISIS bude poražen, tak bude e, e, nabílední, že jednotlivé strany budou opět stavět nové priority politických spojenectví a nevím, jak to dopadne. Já myslím, že USA bude podporovat zejména jména syrské demokratické eh, eh, jednotky, pokud je o stabilizaci toho území a bude také podporovat ty místní rady a také, aby probíhaly volby. Jak dlouho to potrvá, to už eh, je věcí onoho politického procesu. Pokud jde o otázku, jak proveditelný je politický proces, eh, tak to je velmi dobrá otázka. Záleží na tom, na o jakém politickém procesu mluvíte. Eh, já jsem se věnoval Sýrii už 17 let, Blízkému východu eh, ještě déle a nemyslím si obecně, že se lidé tak velmi mění. Já myslím, že ani vlády se velmi nemění, leda, že musí. Takže Vstupujeme do jednání, ale nevím, eh, co přinutí Asadovu vládu, aby změnila podstatně eh, svou, eh, své vládnutí. A nevím ani, co přiměje opozici, aby, aby se zásadně změnila. A to je skutečná výzva. Nechtěl bych být v situaci Stefana Dimistury právě v této chvíli navzdory jeho mm, trvajícímu úsilí. Domnívám se, že mezinárodní tlak funguje velmi dobře a pokud se vám podaří, mm, aby Rusko, USA a EU stály na stejné straně a mm, nutili tedy e, strany ke spolupráci, tak snad se to podaří. Ale bude to velmi tvrdé, tvrdší, než si myslíme. Roli Ruska, role Ruska v tomto procesu Víte, nevím, a nikdy bych si netroufal promluvit jménem Ruské federace, ale dvě pozorování. Když se setkáte s, jejich, setkáte s, minist- s jeho ministrem zahraničních věcí a jeho um, zaměstnanci, tak eh, jsou velmi informovaní a rád bych je pozval k sobě na barbecue. Jsou příjemní lidé, ale když hovoříte s jinými lidmi z ruské vlády, tak je jasné, že se na Syrii dívají jinak, včetně tedy vojenského řešení. Eh, ať už eh, zástupci ministerstva eh, obrany a tak dále, a mají různé názory. Ruský názor není jednotný, takže měli bychom se snažit a zjistit, co přesně mají na mysli, jaký výsledek je pro ně ten kýžený. Myslím, že nyní usilují o vojenské vítězství, ale pod rouškou diplomatického, politického řešení za určitých okolností e, e, možná i e, uberou ze své podpory. To bude ještě záležet na tom, jak dopadnou prezidentské volby v Rusku. Jak může OSN a EU zabránit a USA zabránit humanitární katastrofě? Já si myslím, že se musíme poučit z historie a americká politika v Sýrii pod Obamovou administrativou byla katastrofou. Eh, myslím, že vám nemusíme vysvětlovat, proč tedy úpadek takovéto eh, země eh, nyní sledujeme a tak obrovskou humanitární krizi a jak to ovlivňuje nejenom region, ale i Evropu, evropský region a jak to také spochybňuje americké závazky vůči evropské bezpečnosti. Pokud jde o roli Turecka v Idlibu, myslím, že pokud jsem pochopil, vám jde o určitá videa, kdy je vidět, jak Turecko turecké vojsko vstupuje do regionu Idlibu. E, Turecko hraje neobvyklou roli v Sýrii. Oni vyjednávají o určité dohodě, aby se dostali do určitých území aby, a, a hrají tam jako si jemnou hru. Ne, nejsem si vědom, e, že e, turecká vláda oficiálně podporuje Hades, ale je jasné, že časem cíl okamžitého svržení Asádu byl jaksi ponížen eh, na té škále priorit a Turecko se dostává do konfliktu i vlivem Ruska ze dvou eh, důvodů. Jednak, aby zablokovali demokratické síly, zejména JPG a také, aby bojovali proti extremistům v Turecku a aby tedy um, jak proti tomu bojovat? To je dobrá otázka. Myslím, že je zajímavé, že každý hledí na Sýrii, na ty rozvaliny v té e, zemi a e, přesídlené e, osoby a každý chce přijet do Syrie, aby obnovil zemi. Čína je už ve frontě Irán další ale nikdo za to nechce zaplatit, ku, podivi, ku podivu. Mohu vás ujistit, že USA nebudou financovat eh, rekonstrukci země zničené eh, Asadovým režimem, islámským státem a eh, Putinovým Ruskem. To se nestane za stávající administrativy, nevím, jak to bude v budoucnu. Naše celková finanční situace v USA není skvělá a pochybuji, že bychom investovali do takovéhoto podniku. A myslím, že většina většina evropských zemí je eh, na stejné lodi. To samozřejmě eh, neznamená, že nebude pokračovat tedy eh, politický proces usmíření a tak dále. Pokud jde o válečné zločiny, to je vynikající otázka. Je řada důvodů, proč to nebylo nadneseno dříve a přímočařej. Jednak to souvisí s tím, že Eh, mnoho představitelů si mysleli, že když nadnesou příliš brzy tu otázku válečných zločinů, tak eh, to omezí eh, možnosti, aby Asad unikl ze země se svým okolím dříve. Protože abyste přesvědčili eh, někoho, aby opustil svou zemi, tak je nevýhoda, když tomu člověku hrozí obžaloba z válečných eh, zločinů. Ale samozřejmě eh, tlak na civilní obyvatelstvo narůstá a o to důležitější je, aby tedy složky o válečných spisy, o válečných zločinech byly konečně založeny v Syrii. A navíc eh, je zde tolik mezinárodních stran, které intervenují v Syrii z různých eh, tedy koutů světa, že takovéto vyšetřování by eh, mohlo zapojit mnoho zemí a o to těžší by bylo sjednat mírové řešení. Ale naléhám na vás, abyste na úrovni EU nebo členských zemí usilovali tedy o to, aby vlastně tito Mm, pachatelé válečných eh, zločinů byli pohnáni eh, ke spravedlnosti. Myslím, že když se vyšle poselství o eh, válečných zločinech, tak mm, se veřejnost tedy uzná, že tady není možno uniknout beztrestně. Ale samozřejmě je nutno konzultovat právní experty v této věci. Co očekávat od Spojených států a zejména jak eh, vlastně usmířit Asad, eh, eh, respektive se, po, se dívat na Asad Rusko a tak dále. To je tady velice zajímavá otázka. Ty proasadové strany, jak jsou znázorněny na mapě, zabírají území islamského státu, tedy mezi jinými. A po úzké po blízké analýze této mapy vlastně se prokáže, že to vlastně takový soubor kamenů, jak bych to nazval, a ISIS byl eh, zapojen do rozsáhlých akcí také v Iránu, jsou tam zapojeni také eh, ruští eh, vojáci, žoldáci. A nevím, zda by tedy toto úsilí bylo dobré, co se týče boje pro mír, to nevím. Tady zda tedy ještě předčasné tedy vidět, jak se ten vývoj bude ubírat. Co můžeme očekávat od Spojených států? Ten důvod, proč to napětí mezi Spojenými státy a Ruskou federací a také Iránem a Sýrií vlastně se, se snížil potom útoku, vlastně počátku Trumpovi eh, vlády. Tam došlo eh, k útokům na americké složky eh, na jihu země. To následně vedlo k americkým leteckým útokům a to zase eh, následně tedy, eh, tedy vedlo k tomu, že bylo útočeno na eh, americké letectvo a pak tedy i to jednání s ruskou stranou byly efektivnější. Na východním území Syrie došlo tedy k dohodě a to, o tom vlastně byl ten článek, na který se tu odkazujete. A já tu používám určitou analogii z období druhé světové vlád, války, že jsme tu měli Američany na východě a Rusy, kteří se tam ubírali z východu, když došlo k překročení eh, řeky, tak vlastně ty dvě významné složky přišly do příš, eh, přímého tedy kontaktu, do konfrontace a až dosud tedy eh, Spojené státy i působení tedy eh, ruských složek byly eh, tedy velice efektivní, co se týče eh, ukončování tohoto konfliktu. Jsou tam samozřejmě ještě další důležité věci k vyřešení. Ta situace je komplexní a bude tedy ještě dlouho trvat, než tam dojde k stabilitě. Co se týče ta překvapivá rezignace premiér, já stále nevím, jak k tomu eh, postavit, ale ta tedy situace i s Libanonem a Hezbaláhem, eh, ta se tak nějak eh, ujasnila a zatím napětí mezi Izraelem a Hezbaláhem ohledně Libanonu panuje, to je eh, tedy situace, která eh, samozřejmě eh, má velkou odezvu. Ta situace v Sýrii má velkou odezvu v Libanonu, otřásá i těmi sousedními zeměmi ale samozřejmě eh, všechny strany tam obhajují své eh, zájmy. A co se týče svrchovanosti OSN, to je zajímavá otázka, protože eh, vlastně soustředuje ty způsoby, jak prostě nejrůznější strany odůvodně jejich působení v syrské válce. Spojené státy, a to bylo vlastně rozhodnutí prezidenta Obamy, neintervenovat do situace v Sýrii Eh, i pouze tím způsobem podle článku 51 eh, Irské eh, republiky, takže Spojené státy a také mnozí z vás, kteří podpořili koalici, jsou aktivní v Sýrii z jednoho prostého důvodu. A to, že Bashar Assad vlastně přestal kontrolovat území a sousední země nás všechny požádali, abychom tedy pomohli řešit situaci na území. A to je ale problém, protože eh, to sice je nějaké právní odůvodnění té působnosti v Sýrii. A jak to bude dál, jak bude situace udržitelná? Spojené státy, jak víte, působí na základě tedy své mezinárodní autority, odůvodnili válku v Sýrii prostřednictvím vlastně těch událostí po 20. Eh, po eh, září, 11. září 2001. Takže eh, je tu celá řada stran, které intervenovaly v Sýrii, mnohé z nich sousední země, ale Sýrie se bohužel uh, stala takovou hrou bez hranic a já mám takové podezření, že dokud e, nebudeme mít buď tedy takovou, řekněme, inkluzivnější vládu v Damasku, anebo to budeme mít fragmentovanou Sýrii, abychom tedy obdrželi nějaké to právní odůvodnění, protože bez toho to bude složité a je to opravdu mm, velice komplexní téma. No ještě, abych na něco nezapomněl, co se týče Asadova režimu, zda je to interní záležitost, ano, může to být výsledek politického protokolu i v Ženevě probíhá tady proces možné změny ústavy, možný volební proces a tak dále, ale asi si uvědomujete, že co se týče výsledku tohoto procesu, americká politika a pak celá řada a v evropských zemích se vlastně zakládají na chování té příslušné vlády v Syrii a jejich vztahy se sousedními zeměmi a jejich tedy působení řízení těch interních, externích záležitostí. No a tady jsou různé náhledy a z hlediska Spojených států je důležité si uvědomit, že Spojené vliv Spojených států v Syrii nebyl nikdy uh, velký. Syrská republika nikdy nebyla spojencem Spojených států. Tady ten primární význam Syrie je ten uh, zeměpisný, je tu tedy ta analogie, uh, že je to takový ten mezistupeň mezi uh, dvěma bloky. Eh, která eh, může ovlivnit jaksi eh, tu stabilitu v celém středním, v celém Blízkém východě. Tady nemám konkrétně na mysli otázku demokracie, to je ten velectěný ideál a podporuji ho po celém světě, ale také vím, že jsou tu různé kroky, které je třeba učinit na cestě k něčemu, co je reprezentativnější a jaksi mírovější. A prozatím něco takového tam nemáme. Máme tu prozatímní řešení s takovými polovičatými opatřeními, s malou úrovní politické vůle, nekvalitními politickými stranami a ten výsledek e, by měl být inkluzivnější, ale tak nějak e, přehlíží tu otázku stability. To vyplynulo i z rozhovoru s Ruskou federací. Možná to ruská strana vnímá jinak a my tu hovoříme za Američany a pro Spojené státy podobně jako pro vás je důležitá v první řadě stabilita, poté řád. Uh, Ruská federace na to nahlíží odlišně první řád a poté stabilita. Ehm, možná bychom se měli v tomto náhledu potkat tak nějak uprostřed cesty a spolupracovat na tom společném výsledku, ale pokud půjdeme cestou zpět, jak to bylo předtím, tak prostě se budou jenom plítvat prostředky, které budou končit v nějaké černé díře v Sýrii a situace se vůbec nevylepší pro syrské obyvatele. Místo toho tedy takový zodpovědnější systém, který by napomáhal i působnost celé řady zahraničních agentur, pomohl vyřešit eh, situaci v regionu. Děkuji vám pane eh, Teblere, za to, že jste tak systematicky zareagoval na všechny položené otázky a na ta eh, témata, které zmínili kolegové z AFETu. Ještě nám zbývá několik minut a chtěl bych se zeptat, zda ještě někdo další žádá o slovo. Pan Bustinár, ne? Charles Tenok, prosím. Děkuji, pane předsedo. Několik otázek. Za před pěti lety jsem možná naivně apeloval na takzvanou no-fly zone, aby byla zavedena. Ehm, tehdy myslíte si, že by to bylo z vojenského hlediska nemožné z důvodu sofistikovanosti a vlastně základny Asada, jejich systému ehm, těch střel a bojovných ehm, mechanismů nemožnosti nebo nedostatečného vojenského vybavení. Já jsem k tomu slyšel různé vyjádření v průběhu let. Myslíte si, že by to bylo schůdné? Možná bychom ušetřili životy stovek či tisíců spojenců, kdybychom se takto spojili. A další otázka ohledně Kurdů. Já jsem ve skupině přátel Kurdistánu, znepokojuje mě jejich situace a, a vývoj ohledně jejich referenda pro o, nezávislost. A pak o, tady byly tedy názory i americké strany přesunu do Kirkuku a nevím tedy, o, zda tedy Assad se obrátí na ty americké spojence pod tureckým nátlakem a kdo tedy v konečném důsledku uzná to jejich právo na samostatný stát. Bude tu nátlak na Asáda, aby jim umožnil nějakou, nějakou možnost samostatného života. Thank you, Mr. Tenok. Děkuji, pane Tanoku, a nyní pan Front. Very much. Děkuji. Já bych eh, se chtěl ještě vrátit k něčemu, co jste již podotkl ohledně tedy té politiky Baracka Obamy v Syrii. A pokud neřekneme, že to bylo úplně katastrofické, asi jste to tak myslel. Asi jste měl na mysli tu politiku červené linie, ale nejen to. A říkám si, eh, protože jsem tehdy eh, poměrně úzce sledoval tu situaci, co on mohl udělat. Já vím, že ta politika červené linie nikam nevedla, ale co jiného ještě on mohl udělat, protože to byla ta velká otázka také ohledně uh, Eh, skutečnosti, že Američany už byli unaveni, že byli vtahováni do další války na Blízkém východě, ještě v podstatě ani neodešli z Afghánistánu, takže jaké jiné návrhy tu mohly být? Nevím, jestli jste už tehdy něco takového zmínil. Děkuji. Ještě někdo další? That is not the case, Mr. Tabler, Není tomu tak, takže slovo má pan Tabler. Děkuji. A tady je to takové spletité dívat se do minulosti, do křišťálové koule. Ehm, ehm, je to zkrátka takové hypotetické. Pokud jde e, o bezletovou zónu, tak samozřejmě, že bezletová zóna by zachránila životy bez pochyby. Dokonce i před ruským e, zákrokem letec, e, syrské letectví Eh, útočilo na pozice opozice, na nemocnice a tak dále. Takže tady by opravdu některé lidi by to ochránilo. Eh, ale byly tady v podstatě eh, dva problematické body, které bránily takové intervenci. Jednak politické prostředí a Eh, ta opozice v té době hm, se fragmentovala, což není překvapivé s ohledem na všechny ty rozkoly a hm, hm, to je pod jakým eh, tlakem a útoky to bylo, ale já si myslím, že kdyby tady byla eh, bezletová zóna, tak by tady byla určitá humanitární ochrana a základ pro politický proces, alespoň v těchto oblastech, já jsem si nikdy nemyslel, že bychom takto mohli vyřešit celou syrskou válku, takže jsem v tom duchu trošku skeptický. E, nemohli bychom tak vyřešit e, problémy jiné země, to je vždy velice složité, zejména pro USA, ale v některých oblastech to byla určitá možnost. Jestli by to opravdu fungovalo a jak by to bylo e, efektivní, jak by to ovlivnilo výsledek války, to nevím, to samozřejmě nedokážu říci. Každopádně k tomu nedošlo, ale víme, že ta politika, kterou jsme zvolili, a tady hovořím o Washingtonu, mám na mysli politiku prezidenta Obamy, tak víme, že to vedlo k současné situaci. A USA nese zodpovědnost za tento výsledek, nejenom pokud je o humanitární situaci, ale i o to, eh, jak se rozrostly organizace, jako je ISIS, Al-Qaida a tak dále eh, v tomto prostředí. Eh, všechno ty podmínky tam v podstatě byly od začátku toho povstání eh, v Sýrii. A tady hovořím z pohledu USA. Ty teroristické organizace na seznamu USA, ty zkrátka vzrostly od počátku konfliktu ve všech oblastech. Takže to je to, k čemu to vedlo. Teď tady máme eh, tuto černou díru, sektářskou eh, proxy válku, regionalizované války, které potom vedly k devastaci syrského lidu. A já si myslím, že v konečném výsledku to oslabilo také výsledky mezi, eh, pardon, vztahy mezi USA a Evropou. Pokud je o Kurdy, tak jeden z velkých eh, problémů, a mm, zaznívá tady v tom duchu kritika eh, vůči politice USA, a ta, tam šlo o takovou, tak, takovou tu vazbu na syrské demokratické, na syrské demokratické síly. A USA tady má určitý vztah s Tureckem, je to e, takový tradiční určitý e, vztah e, s Tureckem a s Tureckem a tady v podstatě se to týká i té síly té strany pracujících a Mm, nakonec tady tedy podpořeno SD, nebo kdyby se podpořilo SDF, tak jsou tady obavy, že podpora Kurdů ze strany USA by vedla ke ztrátě Turecka a těch vztahů k Turecku, že by se to zhoršilo a já si myslím, že USA bude i nadále podporovat STF, především pokud jde o stabilizaci a pokud jde o ty politické aspekty, tak tady to začíná být trošku komplikované, protože my tady máme kurdský lid, ale uh, my to vnímáme jako celek, ale oni jsou samozřejmě politicky různě rozdělení a myslím si, že eh, ta nejkomplikovanější stránka eh, kurdské politiky eh, je, tedy pokud jde o ten soulad s, se západním pohledem, pohledem USA, tam to je IPG, ta jejich ideologie a to může ovlivnit omezení té politické spolupráce, ale jinak USA samozřejmě je velmi eh, vděčné eh, Kurdům za potírání ISIS. A, a, ale jinak jsou tady dobré novinky v této věci. Pokud jde o Asada, eh, Tady ehm, samozřejmě Asad reaguje na politiku eh, cukru a byče. Vím, že je to kliše, ale hmm, pokud je o syrskou politiku, já si myslím, že ono se to nezmění. Tady eh, my v podstatě nikdy neděláme politiku cukru a byče, ale buď jenom byče nebo jenom cukru. A Jedna, jeden pozitivní výsledek tohoto uh, prezidentství v USA je, že možná uh, se to teď změní a půjdou touto cestou, nebo to budou prosazovat, budou se snažit to vyřešit, použijí se, možná se pokusí použít všechny nástroje, které mají k dispozici. A politika tady byla již vytyčena prezidentem. Um, to souvisí tak, politika, pokud jde o Sýrii, souvisí samozřejmě s politikou uh, ohledně Iránu a uvidíme, jak se to vyvine. Možná ale, nebo každopádně to vstoupí do nové fáze a uvidíme, jak Irán a jeho aktivity v Sýrii, eh, jak to zapadne do té strategie, jak to bude se vzájemně vyvíjet. Potom, pokud je Irán, tak tady došlo k několika různým momentům během války, které vedly eh, k eh, této situaci Ehm, dlouho před tou červenou linií eh, padlo rozhodnutí v létě eh, roku 2012 nevyzbrojovat eh, a organizovat syrskou opozici, ale já si myslím, že tam ehm, ta kritická chybějící věc bylo rozhodnutí umožnit to regionálním spojencům, aby to udělali bez námi. A to ehm, vlastně sebralo půdu USA až do té doby, než se tam USA do toho opět postilo, a zasáhlo a um, no, chtěli tedy financovat opozici, ale částečně ty peníze padly do rukou um, tomu těch, kterým říkáme extremisté. Uh, ovšem uh, ten region nahlíží na tyto skupiny samozřejmě jinak než my. A pak tady bylo další rozhodnutí, současné, abychom tady vytyčili tu červenou linii, ale to bylo špatné rozhodnutí, velmi špatné, protože velmi rychle po té, co byla vytyčena ta červená linie, to bylo v srpnu 2012, mám dojem, eh, červenec srpen 2012 a Asadův režim ehm, podle tajných služeb USA využíval chemické látky v nízkých uh, koncentracích a postupně zvyšovali a sledovali, jestli jsme schopni detekovat přítomnost těchto lástek. A v roce 2013 eh, eh, eh, zástupce USA prohlásil, že ta červená linie byla překročená a mezi březnem 2013 a tím incidentem ze srpna 2013, tak já nevím, jestli si někdo všiml, že tam byla jaksi eh, prosazena nebo překročila ta červená linie, já nevím. A tam byly různé teorie. Někteří říkají, že eh, USA vyjednávali s Iránci, ale um, to bránilo právě v těch vojenských akcích, ale neprosazení té červené linie uh, potom vedlo k tomu, že USA neměly možnost tu válku efektivně ovlivňovat a usměrňovat a mnohým z vás to ukázalo a také našim eh, východním spojencům, eh, že vlastně tady nejsme schopni prosazovat eh, dohody, což je pochopitelné. A nakonec to opravdu stálo USA určitou cenu. Hm, a Kdyby ta červená linie byla prosazena za prezidenta eh, Trumpa, tak tedy um, tedy když se toto děje, tak eh, využití, použití sarinu v Sýrii, poté co oni se spojili s Ruskem, tak to samozřejmě podráždilo prezidenta a vedlo to k vojenskému úderu v, na základnu Hančajchun a tam tedy byla ta červená linie prosazena. teď je otázka, jestli to povede k ukončení používání eh, chemických zbraní nebo ne. Eh, USA eh, měly možnost tady některé věci ovlivnit a bohužel mnohé ty momenty USA vlastně opomenulo a nezasáhlo. Děkuji, pokud nemáte žádné další připomínky, děkuji panu eh, Teblerovi za to, že přišel mezi nás. Bylo to pro nás velmi přínosné, děkujeme vám. Eh, jsme velmi rádi, že jsme tu měli takového experta na Sýrii a přejeme vám mnoho štěstí ve vašich budoucích krocích. Eh, děkuji a nyní bych navrhoval, abychom odložili další jednání o 15 minut. Uvidíme se v 17 hodin 15 minut.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 Dámy a pánové, vážení kolegové, rád bych nyní přistoupil k bodu číslo 7. Kdybyste všichni, prosím, zaujali opět svá místa a ti, kteří se zúčastnit nechtějí, aby laskavě konečně opustili místnost. Takže bod číslo 7, výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Vzhledem k tomu, že zpravodaj už eh, nechce nic říci, můžeme hned přistoupit k hlasování. Pan Nat, prosím, máte slovo. Pane předsedo, já tu mám jeden ústní pozměňovací návrh bodu 249. Ten bych chtěl stručně vysvětlit. Ekonomická situace nejen vyžaduje podporu mírového procesu v Kolumbii, ale také požadavek na FARC, aby tedy um, ten, uh, těch prostředky plynoucí z prodeje drog byly věnovány rodinám obětí. To by mohla být významná podpora samotnému boji proti obchodování zdrojů uh, s drogami, protože tímto by se uzavřelo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 on the drug smuggling network in order to fight against those criminal cartels. That's it. This is my... Takže to je můj ústní pozměňovací návrh. Děkuji. Well. Tak jak víte, já miluji překvapení, ale vynasnažím se udělat z toho to nejlepší. Takže promiňte, Já jsem s panem Nátem hovořil a z jeho původního mm, návrhu, pozměňovacího návrhu, bych mohl podpořit větu opakuje podporu mírového procesu v Kolumbii, což je nezbytné pro Kolumbijce a stabilizaci v regionu. To bych eh, mohl podpořil, podpořit a také bych mohl podpořit Evropský parlament eh, požaduje, aby všechna aktiva FARC, také výnosy z mm, drogového obchodu byly použity na odškodnění obětí. To bych mohl podpořit, i když nemám rád, nebo se mi nelíbí ten proces, jakým to proběhlo. Je to v pořádku i pro vás? A to bude připojeno k kompromisu 13a. Takže já vám děkuji za pochopení SAD, EKR liberálům samozřejmě tež. Dobře, tak můžeme přistoupit k hlasování. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ale zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozněvací návrh 113 pro, proti, zdrželi se, prověříme i tento bod. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. To bylo zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 7a a ústní pozměňovací návrh číslo 1. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno? Ano, schváleno. A dostáváme se ke kompromisu 135. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se to budeme muset prověřit. 142. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dostáváme se ke kompromisu 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, ne, promiňte, ano, omlouvám se, 222, paní Waltmans pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 224, paní Lozing, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme. 227, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. To bylo schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme k 242. Paní Vautmans pro, proti, zdrželi se, Prověříme 242. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a bylo to zamítnuto. A nyní 13a, včetně ústního pozněvacího návrhu. 13a pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozněvací návrh 14a pro, proti, zdrželi se, schváleno. 264 pan Mezerič pro, proti, zdrželi se, schváleno. 266 odpadá. 262 preda pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 ne, promiňte, 336 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 338 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 341 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 21. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Dobrá. Kompromis 22 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 23 pro. Proti zdrželi se schváleno. A dostáváme se k 377. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení nebo citace 6, 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme. Dobrá. Citace číslo 2. Zahajuji hlasování. Tři kolegové nám chybí, dva, jeden chybí. Dobrá, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Dobře. Citace čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Vzhledem k tomu, že kompromis 20 byl schválen, tak nemusíme hlasovat o stanovisku výboru eh, rozpočtového a hlasujeme nyní o celkovém textu v upravené verzi. Zahajuji hlasování. Jeden kolega nám chybí. A končím hlasování. A bylo to schváleno. A nyní se dostáváme k bodu. Prosím, paní Lozing, máte slovo. Jménem eh, skupiny eh, jsme sepsali eh, menšinovou zprávu a už jsme ji i odeslali sekretariátu. Děkuji vám, paní Lozing. A nyní se dostáváme k bodu číslo 8, výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Zpravodaj je Michal Gale. Chcete se k tomu vyjádřit? Ne, nikoliv, takže můžeme hned přistoupit k hlasování. Takže kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 36 eh, ve dvou částech. Ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 37, paní Lösing, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39, pan Picula, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní pozněvací návrh 49, Carver, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Compromise 4 in favor. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se rovněž schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Je-li to schváleno, tak eh, ústní pozměvací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní pozdělací návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozdělací návrh 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se k 84. Pro, proti, zdrželi se, schváleno pardon, 94 schváleno, 95 pro, proti, zdrželi se schváleno, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 a 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 114, opět ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, to prověříme. 114, druhá část. Vote is open and it... Zahajuji hlasování a nyní uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se. To budeme muset prověřit. 117 zahajují hlasování. Uzavírám hlasování. Bylo to zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 183 odpadá, 131 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100, respektive kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 141 a 142 tedy pozměňovací návrhy 141, 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 až 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 158 až 163 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 184 a 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 198 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 199 a 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdrželi se, 203 musíme prověřit. Zahajuji hlasování a končím hlasování. To bylo schváleno. 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 206 až 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 210 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A dostáváme se k 219 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 220 pro, proti, zdrželi se schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 222 pro, proti zdrželi se schváleno, 223 pro, proti zdrželi se schváleno, 224 pro, ve dvou částech pro, proti zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti zdrželi se rovněž schváleno, kompromis 16 pro, proti zdrželi se schváleno, pozměňovací návrh 235 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 238 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 237 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 236 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 239. To je škoda, že 239 odpadá, byl to skvělý návrh. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 242 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 243 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 246 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 247 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 249 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 254 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 257 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti zdrželi se schváleno. 266 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti zdrželi se schváleno. 279 pan Pejt pro, proti, zdrželi se, schváleno 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 281 pro, proti, zdrželi se, schváleno 282 pro, proti, zdrželi se, schváleno 283 pro, proti, zdrželi se, schváleno 284 pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno 286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 proti, zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro, proti, zdrželi se schváleno a ústní pozměvací návrh číslo 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní tedy můžeme, jak vidím, přistoupit ke konečnému hlasování o zprávě v upraveném znění. Zahajují hlasování elektronicky. The vote is closed. Uzavírám hlasování. A schvála, zpráva byla schválena. Blahopřeji zpravodaji. Frau Lösing, bitte. Pani Lösung, pani Lösung, prosím, máte slovo. Moje skupina sepsala takzvanou menšinovou zprávu a už ji odeslala na sekretariát. Děkuji vám, paní Lösing, takže se můžeme dostat k bodu číslo 9, který se týká zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru. A nejdříve bych chtěl dát slovo našemu zpravodaji Arno Danžonovi, aby nám podal zprávu o výsledku meziinstitucionálních jednání, která byla potěšením. Děkuji, budu velice stručný, pouze bych řekl, že Dva požadavky, které jsme měli eh, při vyjednávání trialogu, eh, byly ehm, potvrzeny a uspokojili naše oba dva body, které jsme hm, požadovali. Pozice Evropského parlamentu tedy byla uznána, zejména se společným prohlášením, které bude připojeno k textu Komise, Rád a parlament. A pokud jde o nepoužívání nástroje pro rozvoj a spolupráci při financování eh, akce eh, CBSD. Takže to, co jsme si přáli, bylo naplněno. Jsem velice spokojen a děkuji všem za důvěru. Děkuji. Děkuji, Arno, a já vám chci poděkovat za výtečnou zprávu, jakožto no, práci, jakožto zpravodaj, to jednání bylo výtečné, zejména eh, na radě. Takže Nyní můžeme přistoupit k hlasování. Nikdo další už se nechce vyjádřit, takže tu máme jenom jedno hlasování. Zahajuji hlasování. 36 z 36. 36 36 přítomno, uzavírám hlasování a 27 hlasy oproti 7 přijato. Hlasování proběhne 29. listopadu na plénu v prosinci a následně bude zveřejno v úřednímu věstníku. Následně bod různé číslo 10, tady nemáme nic. A 13. listopadu v 19.30 proběhne příští zasedání ve Štrasburku. Tímto končím dnešní zasedání a přeji vám pěkný večer.